jednostraného zavedení vízového režimu Kanadou, pokud jde o české občany. Evropský parlament očekává, že komise a rada okamžitě podniknou kroky ve vztahu ke Kanadě, aby došlo ke zrušení tohoto vízového režimu pro občany České republiky. Cítíme plnou solidaritu eh, s Českou republikou, která by stejně jako ostatní členské státy měla mít možnost eh,